Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás všechny přivítat na odpolední části zasedání výboru IMCO a začneme bodem 9. Máme zde zprávu o dotvoření jednotného digitálního trhu. Spravodajem je Pablo Arias Echeveria. Doufám, že jsem vaše jméno vyslovila správně. Zastupujete skupinu EPP a dám vám, vám tímto slovo Poté se také dostanou ke slovu stínoví zpravodajové a zástupci komise. Pablo, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. A dobrý den přeji všem. Chtěl bych poděkovat eh, stínovým zpravodajům za jejich velice užitečnou spolupráci. My jsme ostatně měli tuto spolupráci i během vyjednávání ohledně pozměňovacích návrhů a podařilo se nám dospět ke kompromisům. Děkuji také všem kolegům, kteří svými návrhy změn zlepšili kvalitu textu. Jsem velice spokojen s výsledkem. Myslím, že se nám podařilo dopracovat dobrých kompromisů díky spolupráci a diskusi s ostatními politickými skupinami. Máme 110 pozměňovacích návrhů, z toho jsme vytvořili 8 kompromisů, například kompromis číslo 5, DPH 6, duševní vlastnictví 7, ochrana nezletilých 8. Jak jsem měl již příležitost to uvést, dotvořit digitální trh je nezbytným cílem a musí se stát realitou v tomto legislativním období. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že zhruba všechny politické skupiny jsou zajedno a sdílí stejné cíle. Uvědomili jsme si to během různých zasedání, která byla organizována se stínovými zpravodaji. My všichni víme, že evropské instituce během minulých let, zvláště během posledních dvou let, mm, měli celou řadu iniciativ pro to, aby zrušili bariéry, které nám ještě dnes brání, abychom využili všech výhod existence jednotného digitálního trhu. Evropský parlament a výbor eh, pro vnitřní trh přijali různé zprávy a různé usnesení. Máme zprávu z roku 2010 ohledně elektronického obchodování, máme také Single Market Act, to je zpráva pro evropské občany, pak máme systém alternativního řešení sporů a máme také texty k elektronickému podpisu. Máme tedy mnoho těchto podkladů a já doufám, že tento výbor nám dá zelenou, abychom pokračovali v této práci a abychom ponechali tento diskusní prostor otevřený a abychom mohli zajistit následné kroky po této práci, kterou jsme provedli v tomto výboru. V budoucích dnech seznámím koordinátory s novými návrhy, které se týkají e, tohoto zasedání. Komise také oznámila některé legislativní kroky, které by mohly přispět k dotvoření tohoto jednotného digitálního trhu chtěl bych uvést velice zajímavý příspěvek sdělení komise z ledna 2011 ohledně elektronického obchodování. Je tam celá řada návrhů. Je tam jakási cestovní mapa pro realizaci těchto návrhů. Tak jako například dotvoření jednotného digitálního trhu. To musí být eh, spojeno také s druhým Single Market Act, který byl eh, zveřejněn teď v nedávné minulosti. Chtěl bych se zmínit o některých úvodních ustanoveních, které jsou důležité. Tak text byl předán všem stínovým zpravodajům a samozřejmě listina po prohlasování bude zaslána dnes odpoledne. Pokud budete souhlasit, já vám přečtu ústní pozměňovací návrh, který já navrhuji. Přečtu vám tento text. Vzhledem k sdělení komise z 3. října 2012 Evropskému parlamentu, Radě a Ekonu a e, Regi nazvaném Single Market Act 2 A nyní říkáme, jsme rádi, že došlo k zveřejnění eh, tohoto sdělení komise k tomuto druhému návrhu, kde se podporují všechna opatření, která mají podpořit jednotný digitální trh a využít výhod jednotného digitálního trhu. To je tedy ústní pozměňovací návrh, který chci předložit. Musíme brát potaz veškeré minulé práce, které již proběhly ohledně jednotného digitálního trhu. Já bych chtěl doplnit sdělení komise tím, že bych řekl, že musíme zvláště pomáhat malým a středním podnikům, které by měly využívat jednotného digitálního trhu pro růst pracovních příležitostí a celkově pro růstovou tendenci. Takže tím bych skončil a nyní eh, bych chtěl ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům a chci říci, že počítám s podporou všech politických skupin, tak, aby tato zpráva mohla být přijata, abychom společně mohli přispívat k dotváření tohoto jednotného digitálního trhu. Děkuji. Thank you, Antonio. Thank you. Velice děkuji, Antonio. Děkuji ti za tvou práci. Jedná se o velice důležitou zprávu. Nyní stínoví zpravodajové. Já vystoupím jménem Antonia. Prosím. Antonio má závazky v Kyoto, přiletí až dnes večer a já tedy bych eh, chtěla informovat o čtyřech eh, hlavních komentářích, které by vám chtěl sdělit. Za prvé, Antonio se domnívá, že tyto kompromi, eh, kompromisní pozměňovací návrhy jsou velice dobrým výsledkem práce jeho přítele Echeveria a měly by tedy přispět ke zlepšení jednotného digitálního trhu, který má být základním nástrojem pro inteligentní, udržitelný a uh, udržitelný a inkluzivní růst. Skupina SAD se domnívá, že je důležité, abyste byl nový test uh, ohledně jednotného trhu, který má zabránit roztříšenosti a má také zabránit novým uh, překážkám jednotného trhu. Je také důležité, aby zde byla přísnější kontrola ze strany institucí EU, zejména co se týče transpozice. Musíme brát v úvahu, že fragmentace, roztříštěnost velice často plyne ze špatné, nedostatečné nebo opoštěné transpozice. Jsou zde přeshraniční otázky, zejména doručování zásilek a tak dále. Je tedy důležité soustředit se na inovativní formy doručování zásilek, nebo zboží. A také se to musí vztahovat i na eh, odlehlé nebo izolované oblasti. Jednotný digitální trh dá spotřebitelům větší možnosti a eh, zajímavější ceny. Eh, spotřebitelé, všichni spotřebitelé musí mít takovou možnost většího výběru a nižších cen bez výjimek, ať už to jsou spotřebitelé, kteří žijí třeba i v těch odlehlejších oblastech. Pan Korea de Campos je přesvědčen, že text, který bude zítra odhlasován, bude klíčovým prvkem pro legislativní práci, která bude následovat v dalších měsících a že tedy nakonec eh, jejím výsledkem bude vytvoření jednotného digitálního trhu. Jednotného eh, digitálního trhu. Děkuji. Then from ALDE, it's not card, but... Děkuji. A nyní za skupinu ALDE je to pan Busoj. Máte slovo. Velice děkuji za slovo, budu stručný. Opět vystoupím jménem pana Lokegarda, který mě požádal, abych ho zastoupil, protože se nemohl zúčastnit. Digitální agenda je pro ALDE klíčovou prioritou, protože to je velkou hnací sílou pro růst a pro to, jak se vymanit ze stávající krize. Pan Lokegarden a skupina ALDE eh, je spokojená s tím, že zpravodaj usiluje o široký kompromis u pozměňovacích návrhů. My jsme spokojeni s těmi kompromisními pozměňovacími návrhy a domníváme se, že pan zpravodaj zdůrazní klíčové aspekty digitálního, jednotného digitálního trhu. Je to, také se to například týká identických produktů online, offline, DPH, budování důvěry a toho, aby se odstranila stávající roztříštěnost. Těšíme se na budoucí spolupráci a podporujeme zpravodaje v jeho úsilí. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené Kristen. Thank you. Uh... Děkuji. Obecně řečeno souhlasím eh, s se zpravodajem i dalšími řečníky ohledně důležitosti jednotného digitálního trhu. Bude to dobrá věc a byla to dobrá věc a je třeba legislativních reform k dosažení tohoto cíle. Ovšem, jak už jsem říkal na setkání stínových zpravodajů, jsem nespokojen s kompromisem 7. Prostě vlastně s tím nesouhlasím. Myslím si, že směrnice eh, k vynucování eh, práv duševního vlastnictví mm, by neměla existovat. Nemyslím si, že pomůže. Vůbec není důvod eh, domnívat se, že přísnější vynucování práv duševního vlastnictví nějakým zázrakem vytvoří digitální jednotný trh. Je tady celá řada věcí, která se toho týká, ale souvisí to s teritorialitou autorského práva. Máme celou 20 různých eh, režimů. Přeshraniční licencování je složité. S tím musíme něco dělat. Pokud jsme právní eh, alternativy, aby se jim dařilo v Evropě, tak tak jako legislativci musíme umožnit, aby eh, firmy jako Spotify mohli přicházet s panevropskými nabídkami. Ale autorské právo ve stávající podobě nyní klade obrovské, vysoké překážky tomuto. Takže tímto směrem bychom měli napřed, napřít síly. Opravdu to nemůžu popřít, protože eh, více eh, vymáhání předpisů eh, tuto oblast v Evropě nepořeší. Děkuji za FCR e ECR kolegyně McClarkin. Děkuji a děkuji eh, panu Ariasovi eh, za skvělou práci, kterou zde odvedl nejenom na pracovní skupině, ale i při tvorbě právě zprávy a sestavování kompromisních pozměňovacích návrhů. Zejména eh, ho podporuji, pokud jde o tu zkoušku digitálního jednotného trhu a o digitální podnikavost, která, a tam, kde to umožňuje školení online obchodníků. A pokud jde o ty klíčové bariéry, které musíme překonat, jako jsou některé služby, tak také s tím souhlasím. Já jsem podala několik pozměňovacích návrhů, které by měly posílit zprávu, zejména pokud jde o podporu malých a středních podniků, aby se dostali k širokopásovému připojení a, a snížení bariér pro ně online a také e, v lepší vymáhání e, směrnic o spotřebitelských e, právech. Čili jsem velice spokojená se závěrečnými kompromisy a ke k sedmému kompromisu, tam mám poslední věc. Zcela podporuji v vymáhání práv duševního vlastnictví, ale pokud jde o ty nové modely a různé licenční struktury, tak to musíme dále tedy vytvářet. Opravdu musíme hledat alternativy a různé modely. To je třeba vytvořit, aby to bylo nejlepší, jak jenom možné. Dozajista toto eh, podporuji, eh, podporuji eh, ty priority, které jsem předložila. A doufám, že komise přijme tedy mé návrhy, ale každopádně děkuji za skvělou práci a za to, jak jste spolupracoval se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Nevím, že by za GUE se někdo chtěl přihlásit, takže dáme slovo komisi. Máme tady dva lidi, eh, tak prosím. Děkuji. Eh, komise nemá příliš eh, toho, co by dodala a k řečenému v předchozích týdnech a měsících. Jsme velice spokojeni s prací tohoto výboru s pana Echeverii a jsme velice vděční za dobrou spolupráci s ním. A pokud jde o komisi, tak pro nás je, to znamená, teď se pustí do práce a snažit se to zajistit, jenom jste věděli, co se děje. V nadcházejících týdnech doufáme, že se nám podaří eh, zahájit veřejné připomínkové řízení k dodávkám balíčku. A takže my jsme eh, o tom eh, začali jednat už před několika týdny a teď Doufáme, že budeme mít velice konkrétní eh, příklady ke zlepšování eh, trhu doručování balíku v Evropě. Další věc, eh, která je velmi důležitá, je, že do konce měsíce přijmeme akční plán pro hraní hazardních her online. A myslím, že komise už se to řešilo daleko sále minulý rok. Teď přicházíme tady s konkrétními kroky. Další věc, a sice platební eh, služby pro eh, svět online, to je nesmírně důležité pro eh, podnikání i pro zákazníky, aby neplatili příliš mnoho za transakce. Už jsme oznámili, už jsme vedli veřejné připomínkové řízení o platebních systémech a Teď eh, tady budeme mít legislativní návrhy, budeme revidovat směrnici o platebních službách například příští rok. Také tady budou eh, závazná opatření k eh, poplatkům za kreditní karty při výměně Takže komise eh, tímto ukazuje, že je schopná přejít od akčního plánu ke konkrétním příkladům a to vždycky s jediným cílem, tak aby digitální jednotný trh fungoval lépe jak pro občany, tak pro podniky. Děkuji a děkuji vám eh, všem za skvělou práci. A doufejme, eh, že tahle iniciativa zahleděná do budoucna opravdu nabere na síle v nadcházejících měsících. Tím ukončíme devítku a začneme desítku. Eh, změna směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Mm, naším zpravodajem je Bernadette Vernu. Měla tady být. A pořád ještě eh, asi je na cestě. Takže ji zavoláme. Možná, že budeme muset přerušit jednání na několik minut. Možná, že stojí za dveřmi. Uh, now when we have the uh, time... Uh, Takže když už máme čas, a vidím, že Malcolm už se vrátil, tak by bylo asi dobré, abyste nám řekli něco k pondělnímu programu, ne? Děkuji, uh, eh, Sipa. A děkuji, uh, že tady zaskakuješ dnes odpoledne za mě. Rád bych vás informoval. A asi vám musím připomínat, že příští týden je týden, kdy si uh, připomínáme uh, výsledky uh, jednotného trhu 20 let od roku 92 dokončení prvního tedy programu jednotného trhu ta původní zpráva o jednotném trhu přišla v roce 1985 a je zajímavé, že já jsem se setkal tady se zpravodajem parlamentu pro tuto uh, zprávu z roku uh, eh, 88, je to britský konzervativec eh, Ben Peterson, a říkal mi, že je nějakých 287, že tam bylo původní 287 návrhů v tom programu. Takže ono to ukazuje, že eh, v, s těmi 12 pákami v jednotném eh, aktu o jednotném trhu tedy eh, jsme určit, určitě něčeho dosáhli. Nicméně v pondělí, myslím, že v 9 hodin ráno, no v 10, nicméně v pondělí každopádně bude velká konference tady v parlamentu. A Eh, tiskové podklady jsou online. Naše tisková úřednice říká, která je velmi pracovitá, mi právě řekla, že informační balíček pro eh, v Evropského parlamentu pro jednotný trh, což je, myslím, velice eh, užitečný zdroj, ke kterému můžete dělat tiskové zprávy o výsledcích jednotného trhu. Takže tam máte spoustu informací o Enrique. A tato konference bude tedy v pondělí zahájí eh, v Barzo a já, eh, protože předseda Schulz mm, byl odvolán do Berlína. Takže eh, když přijdete v 10 ráno, tak budete muset vystát opět mě, že já to zahájím. Já myslím, že pořád doufáme, že tam bude bývalý předseda Delor A, a také by profesor Mario Monti měl přispět po videu tedy po videokonferenci. A potom tam bude eh, seminář pana Švába, pana Gorka, a paní Tun a pan Mandrse. A teď nevím už. A no, myslím, že to je asi všechno. No každopádně to všechno bude v pondělí. Takže doufám, že všichni to eh, budete moci podpořit a Eh, dobře to dopadne. A doufám, že v každém členském státě eh, se také budou účastnit lidé. V každém členském státě by měla být nějaká konference, v Londýně bude nějaký, ve něco ve čtvrtek odpoledne, na kterou já půjdu. A potom ti z vás, kteří eh, budete na Kypru o víkendu, já tam pojedu v sobotu ráno na konferenci předsednictví o 20. Mm, výročí jednotného trhu. Takže to bude opravdu náročný týden příští týden. Každopádně doufám, že toto maximálně využijete. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Malcolme. A naše zpravodajka Bernadette už je za rohem. Is there any other issues to be announced or ještě někdo něco chtěl um, oznámit, abychom využili ten čas? Protože někdy jsme uh, tak pod tlakem a teď najednou nám uh, trochu času by bylo. Když už máme chvilku, eh, tak eh, já vám řeknu, že jsem byl pryč, protože Evropská, americká obchodní komora a Evropská unie měly konferenci k uvedení knihy eh, v jednotný trh EU rozpracované dílo. V je to eh, od jednoho výzkumného ústavu a je tam řada studií k jednotnému trhu v energetice, eh, železnicích, eh, lécích a jednotná platební oblast a tak dále. Je, tam, je to poměrně podrobný dokument se spoustou zajímavých myšlenek. Jedna z věcí, na které mě to upozornilo, jsou přechody mezi firmami. Invest, firmy investují do Evropy, a, a samozřejmě rádi přesouvají eh, mm, lidi mezi Evropou, eh, mezi jednotlivými zeměmi. Já jsem jim říkal, jako to jste nás měli upozornit, aby bychom to dali do zprávy paní Bastos nedávno, takže tohle brzo vyjde. Potom bych vás chtěl upozornit na to, že Centrum pro evropská politická studia vydala kni- vydává knihu, eh, která se týká jednotného trhu v EU a jeho vynucování. Mimochodem, eh, když se podíváte na internetu, tak si to můžete eh, hm, stáhnout ze sepsu a tahle ta kniha docela jistě také bude ke stažení. Tohle je takový výtažek, eh, kde je moje předmluva, která to doporučují. Nám no, Pavlo možná bych k tomu něco chtěl říci. Já bych chtěl položit otázku. Pošlu. The, the, the book of, from the... Pošlete nám to, nebo eh, to musíme někde stahovat. Mě zajímalo. Já půjdu na americké velvyslanectví dnes večer. Tak eh, požádám o výtisk pro všechny poslance. Nevím, jestli se bude na těch webových stránkách, to nevím. Bernadette, eh, sorry to Tak eh, Bernadette, omlouváme se, že na tvé tlačíme tak přímo. Ale vzhledem k tomu, že jsme se trochu předběhli, tak eh, jsme chtěli začít už před chvilkou s tím, tím tématem, takže kdykoliv si připravíš všechno vybavení, tak ti ráda dám slovo ke směrnici o úpravě profesních kvalifikací. Takže prosím, klidně si eh, cucni a nadechni se ještě než eh, začneš, zase tolik nespěcháme, abychom tě eh, se snažili zabít. To určitě nechceme. Takže zde nový nádech, prosím, a pak můžeš začít. Excusez-moi, mais bon. Eh, promiňte, eh, trošku jsem byla zaskočena časem. Ten dnešek, nebo eh, možná, že na konci tohoto dne budu potřeba ošetřovatelku. Říkám to, protože to je to nejchoulostivější téma, mm, s kterým jsem se potýkala u této směrnice. Dokonce mám skupinu ve svém regionu, jsou to mladí lidé, kteří se specializují na silniční, železniční dopravu. Je to takzvaná technologická maturita. Ty měli mnoho otázek, proto jsem se zdržela. Takže děkuji vám všem, že jste tady. Nebudu zde hovořit o všech bodech, o kterých jsem hovořila během předchozího zasedání, protože mám pocit, že už jsme dosti úplným způsobem probrali tyto body. A byla bych radši, kdyby moji kolegové se vyjádřili. A také dám čas komisi, aby se vyjádřila. Děkuji komisi za to, že bude odpovídat na otázky, které jí budou eh, položeny. Minule jste totiž neměli vůbec čas se k tomu vyjádřit za komisi. Takže já se zaměřím na některé body, u kterých já sama bych chtěla předložit pozměňovací návrhy, aby se věci vyjasnily. A také proto, že v průběhu jednotlivých eh, diskusí se objevily některé nové prvky. Za prvé, částečný přístup, tento režim. Co se týče částečného přístupu, já myslím, že tady musíme některé věci vyjasnit. Pokud určitý členský stát zásadně může zabránit používání toto částečného přístupu u některých profesí z důvodu obecného zájmu, pak by to nemělo z tohoto důvodu bránit eh, národním orgánům států jiných, aby případně neaplikovali tento princip. Je tedy nutné postupovat případ od případu v jiných členských státech. O tom určitě budeme diskutovat. A teď eh, ověření jazykových schopností. Tady opakuji myšlenku, kterou jsem uvedla již minule. Já si myslím, že není nutné upřesňovat, že je to podmínka pro právo výkonu profese a ne pro uznání kvalifikace, protože článek 53, který se vztahuje na jazykové znalosti, je pod hlavou 4, která právě pokrývá podmínky výkonu profese. Mimo to, pokud ověření má probíhat pod kontrolou vnitrostátních orgánů, tak eh, to nemůže ovlivnit praktické uplatňování. A každý úřad má mít svobodu rozhodnout za podmínky, že to bude přiměřené, nebude to systematické a samozřejmě, že to nebude představovat nějaké velké náklady z hlediska těchto profesí, protože to by byla vlastně skrytá eh, překážka. Pak je tady další bod, který se týká pozměňovacích návrhů 3, 5, 36, 40 a 75 to jsou moje pozměňovací návrhy a jsou to dodatečné požadavky. Já vím, že tyto návrhy vyvolaly určité znepokojení, protože tyto pozměňovací návrhy zavádějí další požadavky, které se mohou jevit jako neuměrné a které by mohly spochybnit pružnost daného systému. Já sama do toho zanesu některé změny, které zohlední tyto obavy, které byly vyjádřeny a já je skutečně nepovažuji za neoprávněné. Proto je tam zohledním. A co se týče toho velkého hlavního bodu této směrnice, to jsou právě ty ošetřovatelky. Je to problém eh, té lhůty 12 let vzdělání, celkového vzdělání, kterého se dostane těmto ošetřovatelkám. Já jsem během posledních týdnů, během i posledních dnů i dokonce dnes ráno jsem se setkala s mnoha zástupci eh, této zainteresované skupiny, zvláště z Německa. A naprosto chápu a rozumím jejich obavám. Eh, zdálo se mi, že už jsem se tak trochu pokusila jim navrhnout určité řešení s tím přechodným obdobím, s přechodnou lhůtou, ale k dnešnímu datu konstatuji, že toto řešení není postačující. My budeme pracovat na kompromisních návrzích. Už pracujeme na těchto kompromisech, které by zohlednily existenci dvou paralelních systémů se společnými požadavky na způsobilost. Nicméně, já jsem konstatovala až do posud v rámci tohoto konkrétního schématu, že stále je neuspokojující, stále nestačí. Nejsem nezbytně proti řešení, které by se opíralo o seznam těch kompetencí, těch způsobilostí. Ale myslím si, že to bude trvat určitou dobu, protože nebude možné v jednom měsíci, ve dvou měsících odevzdat aktualizovaný seznam způsobilostí, když víme, že ten seznam je už starý 20 let a že tyto lékařské profese se vyvíjely, protože se objevovaly nové potřeby z hlediska těchto lékařských týmů, objevovaly se nové technologické potřeby a také lékařský výzkum a to všechno vede k tomu, že tyto ošetřovatelky by měly mít specifické způsobilosti a jsou to způsobilosti, které nejsou správně uvedeny na tomto seznamu těchto způsobilostí. V každém případě tento obor v období deseti let eh, musí být určitou specifickou eh, výjimkou eh, v tomto režimu, protože my víme, že každý členský stát, nezávisle na tom, zda se vytvoří dva paralelní systémy, může vlastně vést k určité diskriminaci a k určitému nesprávnému nebo nestejnému chování. O co mi jde? Já se obávám, že pokud každý členský stát se bude domnívat, že není nutné se snažit o harmonizaci a pokud členské státy se budou domnívat, eh, že je možné vlastně být méně nároční a mít méně nákladní systém požadavků na kvalifikaci, pak si myslím, že v takovém případě v této ekonomické, sociální a finanční krizi toto může být argumentem, který se bude často objevovat v projevech členských států a tím pádem se úplně mineme cílem z hlediska harmonizace ze zhora v rámci této směrnice. Já jsem teď diskutovala s těmito mladými lidmi, kteří mi říkali, Evropa by měla zabezpečit naše povolání, my bychom měli navýšit konkurenceschopnost této profese a jednotný trh by měl generovat eh, profese, ne jakékoliv profese a ne jakékoliv situace z hlediska sociálních aspektů, ale eh, tedy situace, které se budou opírat o konkrétní principy. Já myslím, že budeme ještě muset hodně zapracovat na tom, aby se členské státy dohodly. Myslím si, že v parlamentu eh, víceméně jsme všichni pro harmonizaci. Myslím si, že musíme pokračovat v této diskuzi a hledat řešení. Do 15. října se musí předložit pozměňovací návrhy, pak eh, se budou překládat jazykovým oddělením a do té doby budu ještě organizovat tři setkání stínových zpravodajů a koordinátorů. Myslím, že budu potřebovat ještě tři jednání předtím, než budeme hlasovat na IMKO. Již nyní říkám, předsedovi. Neměla jsem často s ním prodiskutovat, a také to říkám na adresu sekretariátu, že pokud po těchto třech schůzkách se stínovými zpravodaji, kde samozřejmě každý poslanec, který se zajímá o toto téma, nám může poslat ještě svůj mail se svými nápady a řešeními, tak jak on je vidí z hlediska své země, tak eventuálně, i když toto proběhne, nejsem si jistá, že do 28. budeme hotovi, protože to je téma, které skutečně nesmírně důležité. Týká se milionů pracujících, týká se evropských projektů v budoucnosti Evropy 21. století. Takže myslím, že je lepší přijít o jeden měsíc, prodloužit to, než eh, zrealizovat nekvalitní práci. Proto vás prosím o pomoc, prosím vás, aby jsme harmonicky spolu diskutovali také s komisí a s radou, s jejími zástupci jsem se setkala minulý týden a v každém příště, případě příští týden budeme mít velké důležité zasedání mé kanceláři. Práce s institucemi a s politickými skupinami probíhá dobře, takže měli bychom dospět k uspokojivému řešení. Děkuji. Thank you, Bernadette. And Děkuji, Bernadette. Teď se podíváme na názory stínových zpravodajů. Nejprve EPP, paní Konstanc, máte slovo. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla mm, jak si uvítat veškerá upřesnění, která učinila navrhovatelka z hlediska zacílení některých témat, která jsou zvláště choulostivá a která jsou součástí tohoto textu. Já je rychle projdu. Nejdříve jste hovořila o částečném přístupu. Myslím, že jste zaregistrovala signál EPP, ale i také ostatních skupin, které požadovaly jaksi větší přesnost, explicitnější vyjadření, odmítnutí eh, částečného přístupu, postupu případ od případu. Takže zjevně to vypadá, že tady dochází k určitému pokroku a jsme eh, samozřejmě připraveni se dohodnout na určitém menším zlepšení té původní verze, kterou jste nám navrhla, která již odpovídala zprávě McLartin, ale byla tedy upřesněna ve vašem vystoupení. Díky za toto upřesnění. Myslím si, že to odpovídalo tomu směru, který si přejeme. Také jsem eh, zaregistrovala to, co jste uvedla k některým vašim pozměňovacím návrhům. Já už jsem se k tomu vyjadřovala. To znamená, vyjádřila jste mm, určitou skepsi nebo určitou výhradu v návaznosti na to, co řekla naše skupina. Je to 35, 36, 43 a 75. I 75 by se mohla lehce změnit, takže vítám vaši vůli velmi rychle zareagovat na naše výhrady. Děkuji za tuto reaktivitu. Budeme spolupracovat na změnách těchto pozměňovacích návrhů, které skutečně vyvolávaly určité otazníky a znepokojení. A ještě stručně k úctyhodné profesi ošetřovatelek a ošetřovatelů. I v tomto ohledu vám děkuji za vstřícnost, kterou jste projevila, za pragmatismus a schopnost eh, naslouchat. A také za zohlednění společných prací, které již proběhly. Myslím si, že jste by i ostatní projevili dobrou vůli, eventuálně věnovat tomu více času a myslím si, že nakonec se nám podaří společně vypracovat podmínky, které by umožnily skloubit různé situace a ukázat eh, zemím, které si zvolili vzdělávací systém, který je velmi zaměřen na profesní Mm, cestu ukázat těmto zemím eh, veškerou legitimitu, kterou samozřejmě my přikládáme těmto systémům. EPP v žádném případě nechce nějakým způsobem ehm, vnímat tento systém jako systém, který je mm, spíše akademický. Myslím si, že v odborné přípravě máme všichni stejné požadavky z hlediska kvality a profesní kvalifikace, která by měla být špičková a která by měla umožnit evropské mládeži usilovat o co nejlepší kvalifikaci. Já vítám zvláště tu práci, kterou realizoval Andrea Schwab a paní eh, Weisberger Jedná se o vypracování článku 31. Myslím si, že zde musíme najít vyvážené řešení, které by nedestabilizovalo systém odborné přípravy tak, jak se provádí například v ošetřovatelských profesích v některých členských státech. Musíme tyto systémy zohledňovat, musíme je brát v potaz, víme, že jsou efektivní v mnoha ohledech a v žádném případě nejsou v rozporu s tou snahou po špičkovém vzdělání. Ostatně EPP vypracuje text úvodního ustanovení, navrhne tedy alternativní znění článku 31. To jsou tedy hlavní body, které jsem chtěla uvést v tomto stádiu a skončím zmínkou jedné profese, která vyvolala mnoho e, zájmu a pozornosti. Také mnoho vystoupení zaznělo na toto téma, různé povahy. Mnoho diskuzí na toto téma proběhlo s navrhovatelkou a s stínovými zpravodaji. Je to profese notáře. Já v tomto e, stádiu Naprosto souhlasím eh, s tím směrem, který navrhujete, paní navrhovatelko. Nicméně bychom se měli pokusit ještě o pár příček se dostat eh, výše směrem eh, k vstřícné dohodě. Na závěr bych řekla, že EPP se pokusí upřesnit povahu stáží. Myslím, že jsem o tom již hovořila. Dochází mm, k určité možnosti uznávání stáží, které budou realizovány v jiných členských státech. To je velice zajímavý pokrok. A my jsme se rozhodli, že tak trochu obohatíme tento pojem stáže a budeme se odvolávat zvláště na Evropskou chartu eh, a také na Evropské fórum mládeže. Já myslím, že se nám daří kráčet stejným směrem, paní eh, zpravodajko. Ještě musíme něco společně doladit, ale je to na dobré cestě. Děkuji. <clears throat> Uh, děkuji, Děkuji. Já jsem bohužel promeškala vystoupení paní zpravodajky. Omlouvám se, protože máme spoustu nyní diskusí a eh, nemohla jsem to stihnout, ale vrátím se k tématu vzájemného uznávání profesní kvalifikace. Já vám Mohu říci, že z naší strany bylo již něčeho dosaženo, ostatně jsem o tom hovořila také v poslední diskuzi. Co se týče neakademického vzdělávání, to je to duální vzdělávání, tento směr chceme posílit v této zprávě, chceme upustit defensívu a chceme skutečně přistoupit k vzájemnému uznávání i na základě duální cesty. V legislativě zatím se to příliš neodráží. Já bych byla ráda, kdyby se to přeneslo také do legislativního do legislativní oblasti a učiním v tomto smyslu návrhy. Profesní průkaz musí být dobrovolný. To jsem již zde uvedla. Komise se snaží tady protlačovat některé modely. Já si myslím, že do toho musí vstoupit také profesní organizace. Je nutné se jich dotázat předtím, než se to rozhodne profesní průkaz musí dostat dobrovolný. Je samozřejmě, že to eh, nemůže být domovská země, která eh, to uznává, ta to může připravit, ale uznání samozřejmě musí proběhnout v zemi, kde se budou tyto služby vykonávat a poskytovat. A to není příliš jasné z hlediska komise. Tady dochází k určitému matení z hlediska země původu, také z hlediska Eh, přístupu pacientů k službům. Tady eh, komise se dovolává judikátu a eh, tvrdí, že je to domovská země, která může nárokovat částečný přístup a v tom případě vlastně jaksi uloupí část té, tomu přijímacímu státu. Já to říkám poněkud negativně, Eh, neznamená to, že by se některé služby měly vyhnat z jiných zemích, ale musíme se zaměřit na některé profese, jako je například architektura a další. Tam je samozřejmě snaha i zvenčí roztříštit eh, tento pohled a proto si myslím, že by bylo vhodné toto vyjasnit a to jsem také učinila. Návrh eh, Komise také obsahuje příliš mnoho byrokracie, příliš mnoho dodatečných požadavků. Eh, myslím si, že tady se musíme dovolávat na směrnici o poskytování služeb. Nevím, proč bychom tady měli mít ještě poradenský orgán. Vytváříme tady příliš mnoho orgánů eh, svým způsobem. Eh, vlastně to brání redukci této byrokracie. Musíme se soustředit na ty orgány, které jsou skutečně nezbytné. Musíme mít jednotné kontaktní místo nebo jednotného partnera, proto bychom neměli vytvářet další orgány nebo další struktury. Co se týče časových eh, lhůt, to by bylo také dobré ještě probrat. My jsme mm, toho názoru, že body ECTS mají být do toho začleněny ale měly by tam být pouze dodatečně zmíněny, nemohou například nahrazovat jasné definice ohledně počtu hodin, protože ECTS body zatím nemají harmonizovanou definici. Je to, vzniklo to v rámci boloňského procesu a není to zatím opřeno o harmonizovaný základ, takže to může být pouze dodatek, ale nikoli náhrada něčeho. Takže v tomto smyslu jsme předali také pozměňovací návrhy. A teď poslední bod, budu stručná. Máme samozřejmě ještě některé problémy ohledně ošetřovatelek. Já se domnívám, že zde bychom měli přemýšlet nad jasnou definicí tohoto povolání. Já si nemyslím, že ta kvalifikace se může definovat pouze na základě počtu let. V tomto smyslu jsem také předložila pozměňovací návrhy. A co se týče mm, farmaceutických služeb, tady nechápu to vyškrtnutí, které se tu objevilo. A dále poslední bod. Je tady skutečnost, že komise nemá příliš mnoho datů, ale dokonce došlo k zredukování i konzultace. Například eh, starý článek 59 byl absolutně vyškrtnut. Tam se hovořilo o konzultacích, bylo to nahrazeno novým článkem, který se jmenuje transparentnost. Já si myslím, že konzultace je něco jiného než transparentnost. A jsem pevně přesvědčena, že v tak důležité oblasti potřebujeme konzultaci a to by se mělo také přenést do legislativního návrhu. Děkuji. Uh, Děkuji za slovo. Omlouvám se, že jsem se trošku spletla, když jste na Buzoj měl mít slovo jako první. Ne, nemusíte se tím trápit. Já už jsem měl příležitost vysvětlit některé názory, které se týkaly eh, této velice důležité zprávy, takže nyní se omezím pouze na některé aspekty, o kterých jsem ještě nehovořil v těch předchozích příspěvcích. Chtěl bych však znovu potvrdit svou, svou původní, svou původní um, myšlenku, že tedy tato zpráva je vynikající a že můžeme vypracovat velice dobrý kompromis na základě uh, té, toho návrhu zprávy, který Bernadette připravila. Rovněž jsem rád, že paní Verniho by ráda znovu přehodnotila Eh, pozměňovací návrh 37 a 36, eh, protože eh, tam se jedná o omezení v pozměňovacím návrhu v, ome, v 335 o omezení plného přístupu anebo určitý, určitá povinnost pozměňovacího návrhu 37, která hovoří o tom, že tam musí být maximálně 50 pracovní činnosti vykonávané v jiné zemi, což je třeba obtížné pro mm, turist, průvodce v cestovním ruchu, eh, by činilo problémy. Z toho důvodu se domnívám, že toto by ještě mělo být pozměněno. Potom zastávám stejný názor jako paní Legrip, co se týče pozměňovacího návrhu 75 protože eh, to vlastně komplikuje automatické zrušení nároku, pokud eh, se eh, ta profese neprovádí déle než čtyři roky. Celý ten proces by vlastně se velice komplikoval a my naopak přece usilujeme o zjednodušení. Vím, že hlavní důvod byl ten, abychom zajistili bezpečnost a ochranu pacientů, ale podle mého názoru tento pozměňovací návrh naopak vysílá nesprávný politický signál. Možná bych eh, se mohla tom ještě zamyslet a formulovat to tak, abychom zde měli veškeré pojistky pro ochranu zdraví pacientů. Co se týče evropských profesních průkazů, tam chci podat několik, nějaké pozměňovací návrhy, abychom vyjasnili některé praktické otázky. Týká se to například, kdo eh, vydá rozhodnutí pro zavedení tohoto průkazu pro určité profese. Pak bychom měli vyjasnit, jak to bude s takovým tím takzvaným tichým souhlasem, pokud tedy i potom eh, ten, eh, ta profese bude mít stejné postavení. Pak je zde ještě otázka, která se týká jazykových eh, testů. Kdy konkrétně třeba by se ty testy, to ověření jazykových znalostí mělo konat? Zatím to není zcela jasné ani v návrhu komise, ani v těch pozměňovacích návrzích. A nakonec bych se ještě chtěl vyjádřit k takové velice konkrétní věci. E, týká se to e, zdravotních sester, všeobecných e, zdravotních sester. Je zde taková velice specifická situace, týká se ošetřovatelek z Polska a z Rumunska. Chtěla bych kolegům připomenout, že tyto všeobecné zdravotní sestry, které získaly diplom, ale začaly studovat ještě předtím, než tyto země přistoupily k EU, musí nyní splňovat speciální kritéria. Pokud chtějí, aby jejich profese byla uznávána, musí při předložit nějaký certifikát, nějaké osvědčení, které ukazuje, že mají minimálně pětiletou praxi v uplynulých sedmi letech eh, předtím, než požádali o tu oznání. E, vím, že v Polsku se ta situace trochu vyvinula. Máme zde například zvláštní nový program pro sladění těch e, certifikátů, takže by to mělo vést ke smírnění požadavků v článku 33. Také i v Rumunsku došlo k některým změnám, například výrazný počet těchto ošetřovatelek e, aktualizovalo vlastně, nebo si, si ještě zvýšilo své vzdělání například na uh, vysokých školách a mm, dále v Rumunsku e, se neukázaly žádné případy toho, že by tam byly nějaké problémy s kvalitou v práci těchto e, ošetřovatelek, takže zde nemusí být žádné obavy ohledně bezpečnosti pacientů. Možná je to něco velice eh, specifického, ale myslím si, že by eh, se rada mohla zamyslet nad tím, jak přistupovat eh, k těmto ošetřovatelkám z Polska a Rumunska. Možná by stačilo, aby v té uplynulé sedmileté, v tom uplynulém sedmiletém období jim stačily tři roky praxe na místo těch pěti let praxi. A myslím si, že to, to by byly překážky, které by oslabovaly fungování vnitřního trhu. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce paní Pernio a já doufám, že se nám nakonec podaří vypracovat dobré kompromisní návrhy. Velice děkuji. Nyní Emma za ICR, e za ECR. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem eh, říkala a eh, v projevu k poslední, mm, při poslední výměně názoru k tomuto jsem velice eh, obecně spokojená se směrem, kterým se paní zpravodajka ubírá a velice dobře spolupracujeme, myslím a, a zpracovali jsme návrhy pozměňovacích návrhů, které dozajista posílí zprávu a já jsem se na to zaměřovala už od e, samého e, začátku, e, co se zabýváme profesními kvalifikacemi. Mé pozměňovací návrhy mají podporovat růst a rychlou mobilitu pro profese a zároveň eh, to vyvážit určitými pojistkami. Nejdůležitějším aspektem, který eh, zásadně eh, řeší problémy, je mechanismus transparentnosti. Někdo, několik lidí chce pod, posílit článek 59, takže můžeme lépe analyzovat regulované profese ve členských státech. Tam, kde členské státy možná blokují přístup k určitým profesím, a omezuje to potom eh, růst a mobilitu občanů. A eh, to k jednotnému trhu a jeho přínosům, takže to musíme řešit naléhavě. Pokud je o eh, informační mechanismus, tak já tvrdím, že je třeba je dále rozvíjet tak, aby až lidé budou omezeni ve svém právu na výkon profese, tak aby to bylo okamžitě rozesláno, ta informace aby eh, prostě tam nebyly nějaké eh, eh, nebezpečné díry, aby ta legislativa byla neprůstřelná pro bezpečnost pacientů. Takže bych byla opravdu ráda, abyste toto podpořili, kolegové, dále. Podporuji hm, paní zpravodajku, ale tvrdila jsem, že varování IMI by se měla týkat i sociálních pracovníků. Tedy všechny ty pečovatelské eh, procesy, které, profese, které by mohly ohrožovat eh, pacienty, aby tam byly pokryty. Musíme potom eh, zajistit, abychom nepřekračovali kompetence členských států, pokud jde o organizaci školství. Mm, Nedělám jsem tajemství z toho, že jsem skeptická k tomu profesnímu průkazu a ten bude e, jenom tak efektivní, e, jak ten e, informační systém, na kterém bude odpor, op, op, op, postaven. Takže já jsem to, aby to opravdu bylo z, do, dobrovolné, protože profese ukazují, že to je žádoucí a je to vhodné pro tyto profese. Já si myslím, že to musí být ovšem na žádost těch profesí a nic, co bychom jim museli nutit. Ovšem samozřejmě tady je problém. Vždycky jde o rychlost procesu. Ono to nebude fungovat, když to eh, neurychlí celý ten eh, proces. A já musím eh, uznat, že i když tady máme určité lhuty od komise, my, my jsme se k tomu stavili docela optimisticky, tak opravdu mm, my si myslím, že víme, že by se ten systém mohl dát urychlit. Pokud je o jazykové eh, schopnosti, tak souhlasím se směrem, kterým se vydáváte, ale nechtěli bychom eh, vylučovat eh, kontroly zaměstnavatelů, které oni považují za vhodné. protože když si myslí, že zaměstnanci potřebují mít konkrétní jazykové znalosti, tak je třeba, aby si to mohli ověřit. Je důležité, mm, abychom to tady správně sformulovali pokud je o to, e, že je to zdarma protože e, jsou e, také některé testy, za které musí lidé ve své vlastní zemi pratit, takže, takže, takže tam je mohl být problém. A potom částečný přístup. To byla otázka, o které dnes hovořila paní Verně poprvé. Bylo jasné, že když jsem psala zprávu vlastní iniciativy k tomuto, tak že částečný přístup je eh, nežádoucí eh, pro eh, všechny sektory. Já si myslím, že to bude způsobovat víc problémů než řešit. A proto budu i nadále trvat na vymazání tohoto. Myslím si, že teď máme fázi, že členské státy možná budou chtít některé výjimky abychom, takže se dá do legislativy a pak se zase eh, na to udělá výjimka. Takže eh, proč by tady měl existovat nějaký eh, precedent. Já bych byla prostě, abychom, proto, abychom to úplně škrtli, ten částečný přístup. A potom je tady ještě několik dalších drobností, Nicméně eh, ta, o kterých, ty, o kterých jsem hovořila, jsou opravdu eh, priority. A já doufám, že eh, stínový zpravodajové i paní zpravodajka je vezmu na vědomí. Každopádně těším se na dosažení dobrých konformisů. Je opravdu důležité, abychom toto profesím mm, přinesli tento dobrý výsledek. Děkuji. Děkuji vám. A jelikož tady nejsou žádní další stínoví zpravodajové, tak se podívejme. Fandekamp, Wireshop, já. Pan Fandekamp, prosím. Paní předsedkyně, já vám mnohokrát děkuji. V návaznosti na eh, to, co říkala paní Legrit, vážená kolegyně, eh, bych požádal paní zpravodajku, aby eh, kladla důraz na požadavky na vzdělávání ošetřovatelů Ono se debatuje v Německu a v Německu o tom, jestli by to mělo být 10 nebo 12 let. V Německu dává přednost 10 letům. A kdyby to mělo být 12 e, e, let, od kdyby se to vlastně počítalo? To je vlastně nejdůležitější otázka. Nedokážu to položit kratším způsobem tu otázku. A pokud mi na to takhle krátkým způsobem odpovíte, tak e, je problém vyřešen. Děkuji. Pan Weiler. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já eh, bych se jako na posledním zasedání chtěla podpořit naši paní zpravodajku v tom základním směřování i v řadě jednotlivostí. Mám jenom dvě drobná přání na změnu, která nelze pojmout do pozměňovacích návrhů těžko. Ehm, například 35. To je eh, tam ta eh, úplná pracovní doba. Prostě to bych škrtla a nechala bych tam ten původní eh, návrh komise. A stejně tak jsem v rozhovorech zjistila, že u 59 těch 5000 hodin pro porodní mm, asistentky není úplně realistické. A bylo by eh, také eh, naší nechat tam eh, původní text komise, který nepředepisuje žádné hodiny. Možná, že o tom bychom mohli hodit, hovořit. Potom podporuji to, co říká pan Buzoj ohledně zvláštních podmínek pro polské a rumunské pracující. To bychom měli teď už stáhnout a měli bychom to vyrovnat. Takže tady k tomu já jsem otevřená. A vzhledem k tomu, že komise tady ještě bude eh, hovořit, eh, tak bych se zeptala, z jakého důvodu je tady ten částečný přístup. My jste asi pochopili, že tady v parlamentu eh, panuje jasný konsenzus, schoda, že se to má celé škrtnout. Pokud si myslíte, že z právních důvodů to tam je třeba zachovat, tak mohli byste nám to vysvětlit? Proč? A já podám jenom jeden pozměňovací návrh možná, že víc, ale jedním směrem, tedy takhle, eh, směrem eh, k paní Líle, jakoby. A sice, že všechno, co eh, při poslední, a myslím předposlední revize směrnice v souvislosti s duálním systémem pro v německé řemeslníky, čeho jsme dosáhli tehdy a čeho bychom teď měli, co bychom teď měli změnit, tak já bych to chtěl nechat na stejné úrovni, jako jsme to měli předtím. Já prostě nechci se vracet zpátky tady. To by byl krok zpět v celé té eh, debatě, eh, který by nebyl oprávnění v aktuální době. My jsme eh, rádi, že v Německu máme v duálním systému spoustu mladých lidí, kteří by tak snadno neřešili nebo nevystudovali a měli spíš obtíže. Takže já bych tu eh, velkorysost i nadále dovolila. A celkově podporuji eh, tendenci pro paní Verno, že eh, požaduje 12 let obecné školní docházky pro zdravotní profese. takže podporuje tedy návrh komise. Já jsem neviděl na návrh paní Weisgerber, možná by bylo dobré, kdybychom ho dostali a potom bychom v Německu možná mohli uvolnit celou tu debatu a obrousit ty hrany, eh, které teď eh, jsou tak znát ve všech mediálních debatách. Já si myslím, že je falešné, když v Německu argumentujeme, že je příliš málo mladých mužů a žen v zdravotnických profesích a proto nesmíme zvyšovat eh, nároky. Já si myslím, že opak je pravdou. Nedostatek kvalifikovaných sil v Evropě, ale nejenom v Německu, Eh, je skutečností a eh, jedni, když eh, učiníme tyto obory přitažlivějšími, tak se do nich budou hnát víc, tedy pouštět víc lidí. Protože spousta lidí z toho povolání odchází, protože není spokojena jak s image, tak s pracovními podmínkami a to hm, za dva roky eh, se snadno nezmění, ale eh, kdybychom tam dali o ty dva eh, roky více, tak by možná Německo se zamyslelo snadno na to i snáze nad tím, jak systém zlepšit, změnit, jako v Rakousku například. Byl by to takový podnět pro zamyšlení pro Německo. A já si myslím, že bylo dobré, kdybychom u toho zůstali. A pomohli těm dvěma zemím no, v Evropě, které zatím nejsou tak daleko. Děkuji. A teď eh, Anders Schwab. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Vernio za tuto kvalitní zprávu, která bohužel vykazuje ještě mm, některé menší nedostatky, které se pokusím napravit v souladu s tím, co řekl stínový zpravodaj. Ale naprosto sdílím ten prvořadý cíl. A myslím, že my všichni stojíme za tím základním cílem. Potřebujeme, potřebujeme otevřenější trh práce v Evropě. V mém regionu kde jsme, který jsme navštívili roku 2005 Evelyn Gebhardt, tak tam schází 5 tisíc pracovních sil do roku 2020. A to na základě toho, co jsme konstatovali z hlediska současných nedostatků. Je zajímavé, že Johannes Hahn, regionální komisař, tvrdí, že 85 občanů je šťastno v těch regionech, kde žijí, i když tam často nenajdou pracovní příležitost. Já si myslím, že tato směrnice by měla dát určitý podnět k tomu, aby trh práce v Evropě se stal mnohem otevřenějším a vstřícnějším. To není úplně jednoduché, protože v jednotlivých členských státech jsou různé tradice, různá pravidla Nevím, jestli eh, to ostatní kolegy bude tak eh, zajímat, ale paní Vaj, musím říci, že my hledáme kompromisy. Chceme mít otevřený trh práce, to znamená, chceme mít eh, takové vzdělávání, které by bylo postaveno na, také na praktických základech chceme, aby tyto dvě duální cesty byly rovnocené. Teď nejde o to, jak to funguje v Rakousku, Nizozemsku nebo Německu. Měli bychom hledat takové řešení, které by bylo možné všude v Evropě. Víte, že jsou lidé, kteří jsou spíše praktičtěji založení, chtějí dříve začít eh, pracovat a vydělávat. Jiní mají spíše tendenci eh, studovat. Tady by neměla být nějaká selekce. Je to tak, jak to zde zaznělo ze strany paní Ta Duální cesta by zde měla být eh, možná. Co se týče článku 31 Eh, tady my jsme udělali návrh společně s paní Zweisbergerovou. Možná to není úplně dokonalé, nicméně myslím si, že to směřuje k dobrému výsledku. Za druhé, částečný přístup. Jistě existují nějaké konkrétní případy, kde je nutné učinit určitou výjimku. Paní navrhovatelka řekla, že členské státy v těch jednotlivých případech mohou také odmítnout tento částečný přístup. A to vždy Eh, na základě toho, co bylo osvědčeno v té domovské zemi. To je ovšem velmi obtížné. Já bych byla rád, kdyby v úvodním ustanovení eh, jsme eh, uvedli, že členské státy se musí eh, snažit prokázat, že je tedy potřebné mít tento částečný přístup. Nestačí říci pouze, že členské státy to mohou odmítnout. My musíme dát najevo také, že to mohou připustit, že jsou své právné tyto členské státy. Tato možnost tady musí existovat. Za třetí, notáři. Ve vašem návrhu jsou eh, notáři naprosto eh, vyjmuti z působnosti u nás eh, se k tomu vyjádřil kolega Karas. Je tady přání, aby notáři, kteří jsou pokryti primárním právem, byli součástí těchto směrnic, aby si ponechali tu ochranu, kterou potřebují, ale nebylo by dobré, aby byli plně vyjmuti z jednotného trhu. Samozřejmě víme, že notářská profese je propojena s rezidenčním principem, eh, s místem eh, státu, tedy kde vykonávají tuto notářskou eh, činnost. Proto by bylo vhodné nějakým způsobem tyto pohledy skloubit. Pak je tady jeden bod, o kterém se ještě nehovořilo, a sice jak vzniká jakási kvalifikace nebo osvědčení bylo řečeno, že musí existovat eh, možnost uznání. Takže nejdříve musíme vystupovat, jakým způsobem tato osvědčení o kvalifikaci vznikají. A já se ptám, kdo může tedy skutečně podporovat vystavování evropských profesních průkazů. Profesní eh, svazy by to měly dělat, členské státy. V tomto směru bychom měli být jednoznačnější. Kdo bude tedy podporovat a požadovat, aby existovaly tyto evropské profesní eh, průkazy? každém případě si myslím, že tady spolupracujeme velice kvalitně a určitě dospějeme také ke kvalitnímu řešení. Děkuji. Then on my behalf I would like to, uh... Děkuji, nyní bych také chtěla se vyjádřit sama za sebe. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za dobrou práci. A chtěla bych říci, že zároveň chápu, že to bylo zcela jistě velice obtížné skombinovat všechny politické eh, názory i jednotlivé tradice protože to jsou také velice citlivé otázky v této zprávě. Myslím si, že vaše zpráva jde dobrým směrem. To tedy mm, teď mluvím eh, sama za sebe. Eh, chtěla bych ještě nadnést několik bodů, které jsou podle mého názoru velice citlivé a zároveň jsou velice důležité. Za prvé, v některých případech bych chtěla vyjádřit eh, určité výhrady, které se týkají automatického uznávání. Týká se to třeba takových citlivých eh, profesí. A já doufám, že v rámci skupiny i v rámci zpravodajů se ještě můžeme trošku více zamyslet nad nějakou definicí. Dále teď řeknu možná něco trošku eh, proti evropskému jednotnému trhu. Já mám určité problémy s uznáváním. Eh, hovoříme o tím částečným přístupem, ale myslím si, že už se nám zde podařila celá řada, eh, velká, velký pokrok. Pak je zde ještě Eh, několik dalších bodů. Za prvé se to týká těch kompetencí zdravotních sester, jak se s tím vypořádat. Já bych spíše tedy stála za těmi, kteří obhajují těch 12 let, 12 letou, 12 letou, ten požadavek těch 12 let. A já si myslím, že se snad nakonec také na tom shodneme. No a nakonec ještě co se týče těch jazyků, eh, zde ta otázka ověřování jazykových znalostí. Myslím si, že to je také velice důležité, zejména se to týká profesí, eh, kde se vyžaduje styk s ostatními lidmi, takže tam je to také důležité to dobře vyřešit. Velice děkuji za vaši eh, práci a doufám, že nakonec vypracujeme dobré konstruktivní kompromisy. Teď bych se chtěla ještě obrátit na komisi. Za Evropskou komisi je zde, je zde pan Jurgen, dávám vám slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný, protože o této věci hovoříme už po druhé. Vítáme tuto zprávu paní Verňo a to zejména tu část, která se týká Evropského profesního průkazu. Je to vlastně podnět tohoto výboru, pan komisař Barnier ho převzal a my se domníváme, že by to bylo dobré a že by bylo dobré najít určitou, eh, určitý soudržný přístup. Je důležité, abychom celkově dosáhli co největšího zjednodušení. Protože pokud by to nakonec vedlo ještě k větším Mm, komplikacím a k různým dalším prodlužováním lhůt a tak dále, tak eh, by to nebylo užitečné. Takže nejdůležitější je, aby všechny ty postupy byly zjednodušené. Ještě chci říci, že povolení na základě zkoušek je také vítáme. Neznamená to, že po tom získání povolání může třeba ten doktor okamžitě začít pracovat. Znamená to ověření diplomu, pak je zapo- zapo- ještě zapotřebí ověřit jazykové znalosti, ten lékař se musí registrovat, ale já bych se chtěla ještě věnovat jednomu problému. E, máme zde systém Solvit a 40 všech e, Eh, stížností u těch orgánů eh, Solvit hovoří o tom, že ty pověřené orgány vlastně nějak nereagují na žádosti lidí. Um, lidé se stěžují, že to trvá 4, 5 nebo 6 měsíců, než vůbec eh, obdrží odpovědi od těch pověřených úřadů, když chtějí uznat své profesní kvalifikace. Je důležité, abychom to zlepšili a my vlastně teď známe argumenty z obou stran. Chtěli bychom, aby zde byl zlepšen ten systém udělování povolení, aby se ta situace vyjasnila. Nicméně jde, nejde, jde o to, eh, nejde o to, aby lékař, který získá to povolení hned následující den, již mohl vykonávat praxi. Co se týče dalších věcí, tak budu stručný. Eh, je zde pozměňovací návrh 34, 37 a 40, který se týká dočasné mobility. Myslíme si, že ta pravidla, která se týkají dočasné mobility, jsou něčím novým. Je to vlastně inovace eh, v směrnice 2005. Pokud by Evropský parlament toto chtěl nějak změnit, tak by se jednalo o změnu v rámci jednoho roku, jednoho, dvou let. Měli bychom v tom být raději opatrní. Myslím si, že tyto tři pozměňovací návrhy eh, jsou ještě trochu s otazníkem. Také eh, je zde, jsou zde ještě určité otázky o poskytování služeb v zahraničí. Pak jsou zde ještě eh, otázky, které se týkají plného úvazku a částečného úvazku. Máme mnoho lidí, kteří cestují mezi Bruselem, Paříží, Kolínem. Ehm, nevím, zda by měli spadat nebo neměli spadat do toho schématu dočasné mobility. Pak je zde eh, nutnost určitých eh, pojistek. Už eh, se o to snažíme v, tom, v té směrnici. Pak je zde otázka částečného přístupu, to byla otázka paní Frolajle. Myslím si, že hlavní důvod, nebo jde o to, že to zde nevymyslel Evropský parlament, spíš jde o to, že už existuje určitá judikatura, e, týkalo se to zejména těch zdravotnických profesí, pak je zde řada profesí, které se o to velice zajímají, například eh, inženýrské profese, protože pro některé profese je to zajímavé. Mm, zde někdo řekl, že by to měla být spíše výjimka, nikoli pravidlo, já s tím souhlasím. Pokud ten test je nejasný, tak přivítáme pozměňovací návrhy. Eh, mě třeba překvapilo, proč ten částečný přístup se může týkat inženýrů, ale nikoli třeba architektů. Takže potřebujeme zde právní jistotu, protože lidé žádají o ten částečný přístup a nakonec budou kupit eh, věci u, u soudů. Potřebujeme to vyjasnit. Také velice silně vítáme skutečnost, že paní Verňu bych chtěla Eh, ošetřit otázku placených stáží. Je to opět takový nový, no, nové pojetí. Eh, soustředíme se zde zejména na mladé lidi, kteří jsou dnes v Evropě nezaměstnaní. Otázkou jaká bude jejich budoucnost. Pokud nakonec najdeme nějaký kompromis a můžeme pomoci těmto mladým lidem, eh, tak to bude mm, velice užitečná pomoc. Pak jsou zde ještě otázka eh, těch eh, míst, jednotných míst. Eh, jde o to, že vy tam vlastně vyšlete, zašlete tam e-mail a oni vám zase zašlou e-mail zpátky. Už je to systém, který existuje v některých členských státech. a máte nějaký, nějakou, máte nějaký dotaz, tak byste mohli využít tuto strukturu. My žádné další struktury podporovat eh, nechceme. Dále eh, musíme postupovat pragmaticky, musíme najít eh, řešení. Někteří se obávají, že to může vést třeba ke krizi některých profesí, někdo zase říká, Eh, že bychom to měli omezovat. Myslím si, že bychom měli najít nějakou zlatou střední cestu. Musíme eh, to vše přeskoumat, musíme se zamyslet nad dopady a je důležité najít nějaký dobrý kompromis. A také je důležité, aby ti pracovníci eh, s námi v tomto souhlasili. Pak je zde otázka automatického uznávání, pozměňovací návrh 75. To je pro nás velice závažná otázka. Podle aktu o jednotném trhu číslo jedna jsme usilovali o větší mobilitu. A automatické uznávání je právě cestou, jak zlepšit, jak tuto mobilitu zjednodušit. Takže pokud chcete to automatické eh, pokud chcete to automatické povolování zkomplikovat, tak eh, to jde vlastně oproti tomu. Myslím si, že paní zpravodajka by se na to ještě měla znovu podívat, protože to je něco, za co jsme bojovali několik desetiletí a myslíme si, že celkově to je velice dobrý systém. No a pak je tedy ta v neposlední řadě otázka zdravotních sester a také bychom neměli zapomínat ani na porodní asistentky, protože spíše se tedy hovořili o těch zdravotních sestrách, ale jde i o porodní asistentky. Jedná se, hovoříme zde o těch 12 12 eh, letech eh, školy. Když byste dali své dítě do jeslí, tak by tam třeba byla 16-letá nebo 17-letá eh, dívka, která by se starala o ty děti. Myslíme si, že zde se jedná o vážný problém a musíme najít určitý kompromis. Někdo zde hovořil o seznamu kompetencí. Myslíme si, že to je dobrý návrh. Nakonec stejně musíme k nějakému kompromisu dojít. A ještě pak zde byla otázka konkrétně na polské a rumunské zdravotní sestry nebo ošetřovatelky, kterou položil tuším pan Pusoj. To vlastně o tom vůbec návrh komise nehovoří. My jsme navrhli provedení hodnocení. Zatím ještě to nechceme nějak uzavírat, ale řeknu vám k tomu dvě věci. Co se týče polských zdravotních sester, to je dlouhá debata mezi členskými státy a Polskem, která už trvá mnoho let. Bylo vypracováno mnoho, eh, mnoho analýz, proběhlo, proběhla celá řada diskusí. Polsko přistoupilo k Evropské unii v roce 2004 a pokud bychom něco změnili nebo odlehčili, tak by to stejně bylo až někdy od roku 2015-2016. Co se týče e, situace rumunských e, zdravotnických, e, zdravotních sester, je to trošku podobná situace, nicméně Rumunsko přistoupilo k EU ještě později než Polsko, takže se na to musíme podívat a také musíme zjistit názory členských států. A Trochu to vlastně souvisí i s tím, e, souvisí i s tím automatickým uznáváním. To je vše, co jsem chtěla říct si k profesi zdravotních sester a ještě se vyjádřím k farmaceutům. Je zde návrh e, e, rozšířit to vlastně rozšířit to i na ty farmaceuty, Pak jste se ptali eh, na eh, návrh eh, článku 21 odstavce 4. Tam se jedná o odstranění nebo o, o možnost uzavírat nebo otevírat nové lékárny. Stala se vlastně taková, takový případ v Británii je to dost obtížná situace, protože ten trh, eh, lékárnický trh je velice komplikovaný, ale snad se nám také ponaří najít dobré řešení. Chtěla bych vám poděkovat za pozornost. Já si myslím, že tento výbor eh, jde směrem, o který usilujeme i my a budeme vás dále podporovat. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. A ještě se tedy uh, vrátíme uh, k konstatování paní zpravodajky Bernadet Mášlo. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být velmi stručná, protože čas běží a eh, bude také zasedání koordinátoru, ještě další bod, který budeme zde probírat. Já jsem vzala na vědomí všechny úvahy, které tady dnes padly, stejně jako při minulém zasedání. Hlavní linii, kterou jsem z toho vyvodila, eh, bych mohla charakterizovat následovně. Profesní průkaz podle mého názoru zůstává hlavním nástrojem nejenom pro usnadnění uznávání profesí v rámci mobility. A víte, že mobilita se stala nezbytností pro některé mladé lidi aby se mohli realizovat v profesi. Je to tedy profesní nástroj a také nástroj evropského občanství. Já myslím, že všichni ho budeme společně obhajovat. Hodlám e, podpořit komisi v tom, že říkala, že automatické uznávání sice e, jak si generuje mnoho problémů profesí a členských států, ale přesto bychom měli tuto cestu mít na mysli, protože eh, mobilita není teď natolik důležitá, ale bude velmi důležitá v následujících letech. A ten význam mobility se bude zvyšovat. A to je linie, kterou bychom stále měli mít na mysli, abychom usnadnili pozitivní mobilitu, která bude užitečná pro zaměstnance a pro všechny občany. To jsou tedy dvě hlavní linie. Jedna politická linie a pak linie tohoto nástroje průkazu. Pak jsou tam ty choulostivé záležitosti, režim částečného přístupu, duální vzdělávání, akademické vzdělávání. Ta diskuze ještě probíhá. A já jsem řekla na začátku, že pokud bude nutné o tom diskutovat déle, stojí to za to, protože se jedná o klíčová témata. Není možné, aby tato směrnice byla jaksi vyrobena eh, urychleně, aby tam nebyly dořešené věci těsně před hlasováním. Tato směrnice musí vykazovat jasnou linii, transparentní linii pro všechny evropské občany a samozřejmě také pro všechny příslušné orgány, ať jsou profesní, politické nebo správní. Je to obtížné téma, ale zajímavé téma a nemáme právo na chybu. Je to příliš důležité. Je to pilíř jednotného trhu. Je to také jeden z pilířů důvěry občanů v evropský projekt. V každém případě vám děkuji. Děkuji za naši společnou práci. Opakuji, tato spolupráce probíhá mezi jednotlivými politickými skupinami a také institucemi. Děkuji. Já eh, také děkuji. Eh, ono by to všechno bylo mnohem snažší, kdybychom měli eh, pravomoci v oblasti školství a i minimálních požadavků, ale to už je na jinou kapitolku. Tímto uzavíráme bod 10 a dostáváme se k bodu 11. Nebo ještě k té desíce vás informuji, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 15. října a projednávat se budou 6. listopadu a kompromisy 27. listopadu. Tím tedy jsme uzavřeli desítku a pojďme k jedenáctce. Stanovisko k rozvoji transevropské dopravní sítě. Dávám slovo zpravodaji Sergiovi Koferátimu a poprosím vás, abyste odcházeli potichu, tak abychom dobře eh, slyšeli pana zpravodaje. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a kolegům, kteří se účastnili diskuse Neříkám to, protože je to tradice a protože to vyjadřujeme téměř po každé, ale říkám to proto, že mě tyto výměny názorů eh, velice eh, zajímaly. Děkuji tedy kolegům za jejich eh, spolupráci, za snahu vyřešit zvláště kontraverzní body. Díky diskuzi se nám podařilo najít pevné kompromisy. Kompromisy, které odrážejí požadavky, které někdy jsou eh, velmi vzdálené mezi sebou. Ale jak už jsem uvedl během předchozích diskusí, máme tady některá témata, jako například eh, dostupnost, silniční bezpečnost, mořská dálnice, letiště, financování. Tato témata byla sice předmětem již eh, dobrých řešení, ale některé aspekty zůstávají ještě nedořešeny. A některé z těchto bodů byly projednávány již během minulých jednání. Máme tady čtyři body, u kterých jsme sice dospěli k některým shodným stanoviskům, ale nicméně je nutné ještě je dořešit. Takže nyní máme eh, k dispozici řešení, které víceméně je schváleno kolegy, ale mm, v poslední fázi diskuse jsme se ještě dohodli na některých bodech, o kterých bych vás eh, chtěl informovat z hlediska kompromisu. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit k lhutám. Lhut jsme chtěli dodržet ty, které byly navrženy komisí. Také jsme se pokusili do toho začlenit možnost revize v rámci ověření, tak jak je to definováno v článku 57, tak abychom se nepřipravili o případnou možnost, kterou by měl eh, případně členský stát. Chtěli jsme, aby členské státy měly k dispozici naprosto stejné podmínky. A co se týče zprávy koridorů, máme tady pozměňovací návrh paní kolegyně Ivanovy. Tento pozměňovací návrh nám velmi pomohl. Umožnil nám definovat eh, určitou hypotézu, podle které členské státy musí spolupracovat z hlediska tras koridorů a musí také spolupracovat na plánech, které se týkají těchto koridorů. To je řešení, které nám umožnilo skloubit některé požadavky, které na počátku byly dosti vzdálené. A je to velmi důležitý faktor. My jsme to začlenili do úvodních ustanovení a nikoli do korpusu textu. Domnívali jsme se však, že je nutné to zdůraznit. Jedná se tedy o platformu evropských cestujících a toto je tedy zabudováno do úvodního ustanovení. Také jsme se dohodli ohledně splavných eh, cest. Tady se jedná o kompromis, který byl vtělen do úvodního ustanovení a který bude zaručovat, v rámci určité konkrétní země nebo v rámci konkrétní infrastruktury, pokud dojde k určitému technickému zlepšení, že se budou dodržovat parametry eh, nařízení, že to bude prověřeno komisí z hlediska případného začlenění, tedy kategorizace. A musí se jednat o stejné podmínky, jako byly ty, které jsme již stanovili v rámci lhůt TNT. Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že celý tento text je dobře vyvážený, odráží naši počáteční představu a záměr, kterým bylo posílit aspekty, které souvisí se sjednocením této sítě a které souvisí také eh, s pozitivním přístupem k uživatelům zvláště těch, kteří jsou například v obtížné situaci, anebo také z hlediska životního prostředí. Hovoří se tady o infrastrukturách, které samozřejmě neexistují v nějakém váku, ale jsou eh, součástí reality, která již existovala před jejich vybudování, kde žijí eh, určitá společenství, která mají svoje eh, zvyky a které jsou charakterizovány některými identifikačními znaky. Tato společenství musí být eh, také informovány o všech těchto aspektech TNT, tak, aby bylo možné eventuálně přistoupit k některým úpravám. Zároveň je nutné dávat pozor na ekologické dopady. Musí se zohledňovat individuální a kolektivní práva osob a během tohoto procesu eh, je dobré přistupovat k určitým korekturám, revizím a úpravám porovnání s počáteční situací, protože samozřejmě je možné skoncipovat mnoho věcí, ale ne vše se dá předvídat, takže závisí to také na okolnostech. Postupovali jsme tedy tímto způsobem, používali jsme tuto metodiku a jsem velice spokojen s prací, která byla vykonána. Děkuji tedy stínovým zpravodajům, děkuji kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Serči. A teď eh, kolegyně Ivanová, máte slovo. Oh, Anders. Thank you so much, because... Eh, tak ještě Andreas. Uh, já děkuji za slovo, sice nejsem kolegyně Ivanová ani kolega Gelo, ale já tady zastupuji eh, velice často tuto kolegyni. Za prvé chci říci, že bych s radostí chtěl poděkovat panu Koferatimu za vynikající práci, kterou odvedl a také chci poděkovat jménem Iliany i všem kolegům, kteří přispěli svými návrhy ke zlepšení návrhu. Spolupráce byla velice plodná a konstruktivní, spolupráce se spravodajem a nakonec eh, se dosáhlo dohody v celé řadě kompromisů. Brali v úvahu i eh, pozice skupiny EPP, což je pro mě velice důležité. Neexistují zde žádné velké kontroverzní body. V těch kompromisech pouze jeden a s ním bych chtěl začít. Je to kompromisní návrh, který, eh, kompromisní návrh 10, cituji, ukazuje jasnou přidanou hodnotu, evropskou přidanou hodnotu ze sociálního, ekologického a environmentálního aspektu. Já si myslím, že to je trochu eh, zvláštní formulace a eh, paní Ivanová tedy navrhuje, abychom hlasovali proti. Dále zpravodaj a stínoví zpravodajové také dosáhli pružnosti ohledně těch termínů. Komise ještě eh, ohodnotí pokrok v jednotlivých pro, projektech a po případě třeba přehodnotí i ty stanovené lhuty, takže to je velice vyvážený přístup. Dále se nám eh, podařilo začlenit tam i možnost eh, toho, aby Ehm, členské, ty novější členské státy mohly dohonit ty ostatní, což je důležité právě třeba pro Bulharsko nebo pro Polsko. Také vítáme dohodu zpravodaje, souhlas zpravodaje s tím, aby tady byla i určitá nová opatření, jako například ta platforma evropských cestujících, která má také eh, zlepšit eh, situaci například eh, zlepšením informovanosti, zlepšením systému jízdenek. Paní předsedkyně, já bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Koferatimu za vynikající spolupráci a těším se také na stanoviska ostatních stínových zpravodajů. Děkuji, Andreasi. Iliana. Já bych si uh, skoro uh, typl, že jsi Liana, protože se strašně podobáte. Tak a dám slo- slovo Ule Schmidt. Švitovi. Děkuji panu Koferatimu za jeho zprávu. My jsme spolupracovali na tom krizovém výboru a tam to dopadlo velice dobře, i když krize pořád trvá, ale každopádně eh, bych chtěl říct něco k následujícímu. Já si opravdu myslím, a možná, že to je i připomínka pro další na tomto výboru. Členské státy musí být svázany eh, lhutami navrženými komisí. Já jsem pro flexibilitu, ale eh, nevím, jestli to je to správné řešení právě v současnosti. Myslím si, že celý proces by to mohlo prodloužit. Takže upřímně řečeno, tak trochu váhám. Pamatujme, že ty sítě nejsou povinnost pro členské státy, ale možnost. I tam jsme se uh, uh, trošku uh, lišili, ale přijímám výsledek. Myslím si, že jasná evropská přidaná hodnota musí být základním principem pro budování těch sítí. Nemám Nemám nic proti eh, zaměření na eh, říce osídlené oblasti, jako jsou ostrovy, hory a tak podobně. Nicméně hlavním cílem je eh, snížit zácpy mezi evropskými úzly a propojit je. Aspoň tak já jsem to pochopil. A to vlastně platí pro všechno. Teď tam zabudovat nějakou infrastrukturu do toho, tak to už je trochu pozdě v tom procesu. Ale jinak celkově si myslím, že děláte dobrou práci. Já mám problém s podporou eh, kompromisu 16 a 17. Bohužel nemám takový, eh, takové kolegy i jako eh, pana Švába, kteří by byli tak aktivní aby eh, dopravní síť mohla fungovat pro zboží, ale i pro cestující, je, myslím, důležité zajistit standardní způsoby cestování po Evropě a já proto silně podporuji celou tu myšlenku. A tím skončím. Prostě mám drobné pochybnosti. Někdy prostě příliš eh, dodávám věcí k, tomu, k návrhům komise. Někdy by eh, to možná nebylo úplně žádoucí, naopak bychom spíš měli škrtat. Děkuji. Děkuji. A za zelené hady rýle. Já bych eh, každopádně také poděkovala za dobrou spolupráci se zpravodajem. Pokud je o nějaké stanovisko, ehm, a my nejsme příslušný výbor, Eh, je, že když jde o stanovisko tedy, tak bychom eh, se měli trochu omezovat. A ono ne vždycky. Jde tedy o příslušnost našeho výboru a kolem mi to eh, dávám za pravdu, musí tam být nějaká přidaná hodnota. Naším cílem nemají být tady hovořit se o sídlené oblasti a to je možná na výboru pro dopravu, ale my se tady bavíme o něčem jiném na výboru pro vnitřní trh. Takže eh, děkuji každopádně eh, panu zpravodaji, který se opravdu zamýšlel nad eh, konkrétním přínosem našeho výboru k této otázce. Já si myslím, že je důležité, aby trval nebo že trvá na tom, aby tam byl nějaký harmonogram, aby se opravdu tlačilo. A já si myslím, že to je důležité. Ehm, jsem ráda, že se to dotknul pan ehm, Švab. Já jsem bohužel chvilku neposlouchala, ale pokud myslíte koordinátory a jejich roli, myslím si, že eh, to je opravdu místo, kde my můžeme něco, něčím přispět. Ehm, pokud vám chybělo ještě něco eh, víc, tak musíte nám to přesně říct, já jsem to bohužel nepochopila. Děkuji. Vanders se chtěl vy, vy, vyjádřit. Paní předsedkyně, já bych to eh, vysvětlil, když už to paní eh, Rýla jako za zelení, když už zelení chtějí podpořit kompromis. Tam říkají, že chtějí ukázat jasnou evropskou přidanou hodnotu eh, ze sociálního, ekologického a v, mm, tedy postupu, včetně tedy při mm, postupu pohledu střícného životního prostředí. To měl být takový vtip prostě. Dobrá, tak za ECR Adam Bělan. Děkuji, paní předsedkyně. Myslíme si, že ten návrh stanoviska je vyvážený. Jsem rád, že obsahuje eh, situaci nových ženských států. Eh, paní Ivanová moji poští kolegové k tomu podali eh, pozměňovací návrhy k k omezení administrativních nákladů a k hospodářským dopadům. Naše frakce podporuje většinu eh, kompromisu a je určitě eh, dobré, eh, že toto stanovisko obsahuje dialog s místními úřady a v obyvateli při budování velkých projektů. Tímto způsobem přejdeme velkým obavám nepodporujeme desítku a osmnáctku, protože navzdory přínosům pro pasažéry jsou tady eh, problémy eh, eh, A to, a to vzhledem k obtížné hospodářské situaci v řadě členských států. A děkuji panu Koferatimu. Děkuji, nevidím, že bys tady byl další stínový zpravodajové a nikdo další eh, se o slovo nehlásí, takže přejdeme k Evropské komisi. A DG Move eh, Herald Writers, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, já bych rád jménem komise poděkoval panu eh, zpravodaji a vašemu výboru a jeho poslancům za odvedenou práci. Myslíme si, že předložené pozměňovací návrhy kompromisní jsou velice přijatelné pro nás a jsou výsledkem výborné práce zpravodajů. A zejména pokud je o ty lhuty, tak bychom eh, doporučili eh, tento text eh, výboru pro dopravu, který se s tím bude zabývat následně. A potom jsou tady členské státy a koordinátoři pro koridory. Ehm, tam jste, myslím, také udělali velký kus práce. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 10, o kterém eh, jsme tady eh, teď zejména jednali, tak my eh, můžeme přijmout tento text, protože tak jako tak to děláme. Když je analýza přínosů a nákladů u jakéhokoliv projektu, tak ty sociální, ekologické a ekologické rozměry tam jsou Takže ten text nám, nás nepoškozuje. Nebojujeme s ním nějak. Není to nezbytné, mohl by se to vynechat, ale obecně bych opravdu rád poděkoval panu Koferatimu za eh, spolupráci se členy eh, tohoto výboru a eh, za jeho výsledky a zajista některé ty výsledky prosím přijde, přímo předejte Tranu, aby je přijali. Děkuji. A děkuji panu Koferatimu také za velice dobrou práci. Zpráva na výboru IMCO se bude přijímat zítra, tedy 11. října. Tímto eh, v ukončuji. A ještě se omlouvám. Tak pan Koferáty má slovo, prosím. Pivo. Děkuji za slovo. Já jsem, já jsem, já jsem chtěl dodat pár slov Samozřejmě, že beru na vědomí veškeré úvahy, které tady zazněly ze strany kolegů. Ostatně většinu těchto úvah eh, jsem již vnímal i osobně předtím. Principiálně souhlasím. Souhlasím s Ole Schmidtem, když hovoří o tendenci, eh, která spočívá v tom, že se vlastně kupí texty, že se prodlužují texty místo toho, aby se zjednodušovaly a zkracovaly. To je pravda, je to opravdu velká chyba, kterou potom opravujeme později. Ale teď v podstatě věci. Pan Šváb hovořil o pozněvacím návrhu číslo 10. Tento pozměňovací návrh byl předložen GUE Eh, nejedná se o zdrženlivost, ale v podstatě mm, se k tomu nikdo zatím nevyjadřoval. Já nechci nikoho přesvědčovat, ale samozřejmě, že na to mám svůj názor a tento názor vlastně je souhlasný s tím, eh, co uvádí komise. Ten specifický aspekt, který jsme tam přidali, odpovídá zaměření práce, kterou jsme provedli. Jde o to, abychom eh, jaksi výrazněji vypíchli tu přidanou hodnotu, o které zde hovoříme. Nemyslím si, že to nějak zásadně změní tu hlavní myšlenku, která je pozadí tohoto textu. To znamená nezbytnost zajistit efektivitu tohoto systému, zohlednit sociální dimenze této sítě. Můžeme změnit trochu toto, tento pozměňovací názor. My jsme chtěli jaksi jasně vyjadřit tyto věci, aniž bychom měnili podstatu té myšlenky, kterou navrhla komise. Jsme rádi, že komise to vnímá tímto způsobem, protože někdy máme pocit, že je možné něco změnit, ale v tomto případě tomu tak není. Chtěli jsme jenom explicitně ty věci vyjádřit. And uh, now I'm closing the item 11. No, teď je tedy ten bod 11, to vlastně byl poslední bod na pořadu jednání pro dnešek, čili dnešní zasedání končí. Chci ještě říct, že další schůze, pokra- nebo že schůze pokračuje zítra ráno v 9 hodin. A teď se bude konat schůze koordinátorů a předám předsednictví schůze kolegu Malcolmu Harborovi. Excellent chairmanship. No,